Dear colleagues, I think we are ready to begin. Kolegové, myslím si, že už můžeme začít. Omlouvám se za spoždění, ale doprava v Bruselu je opravdu příšerná v poslední době, takže jsme museli počkat na některé kolegy, Mám na začátek takové stručné téma rozhodnutí koordinátorů ze včerejšího zasedání. Tato rozhodnutí vám byla rozeslána, takže se rovnou zeptám, zda souhlasíte s rozhodnutími koordinátorů. Ano, děkuji. Takže to beru tak, že výbor Regi schválil tato rozhodnutí koordinátorů. Přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Tady jde o zprávu z vlastní iniciativy, jde o politiku soudržnosti v horských oblastech EU. Spravodajkou je paní Jotová, která je zde mezi námi. Dnes se tedy jedná o první výměnu názorů o této zprávě. Máme čas do deseti hodin. Myslím si, že opravdu na to máme dostatek času. Jsou zde i stínoví zpravodajové v místnosti, takže dostanou příležitost se vyjádřit. Kromě toho je zde také zástupce DG Regio, DG Agri z Evropské komise, takže děkuji, že jste mezi nás přišli. Připomínám, že horské oblasti tvoří asi 30 území Evropské unie. Ekonomika v těchto oblastech závisí zejména na cestovním ruchu a zemědělství. Tyto oblasti mají společné problémy, jako je nízká zaměstnanost, migrace lidí směrem do měst a nedostatečná dostupnost některých služeb. Takže paní zpravodajka předkládá tuto zprávu z vlastní iniciativy důležitá otázka je, nakolik politika soudržnosti může pomoci řešit některé problémy, se kterými se potýkají tyto oblasti a jak může na pomoci růstu a vytváření pracovních příležitostí. Více už říkat nebudu a dám hned slovo paní zpravodajce. Děkuji. článek 174 smlouvy o fungování EU. S tím eh, to článkem jsme všichni dobře obeznámeni. A tam stojí, abychom podpořili harmonický rozvoj Evropské unie. Evropská unie nastartuje iniciativy, které mají podpořit sociální a hospodářskou soudržnost. Dále tam stojí, že v soudržnosti jde o to, aby zmizely propasti mezi evropskými regiony. Tady jde také o regiony, které jsou eh, znevýhodněné eh, velkou migrací lidí eh, směrem do měst, to právě platí zejména pro tyto horské oblasti a bohužel Evropská unie se na ně zatím dostatečně nezaměřuje. Zvláště proto, že Evropská unie věří tomu, že e, je to v pravomoci členských států, aby se věnovali růstu v těchto regionech. Já ve se zprávě říkám, že všichni musíme udělat něco pro budoucnost těchto regionů. Musíme se na ně zaměřit v rámci politiky soudržnosti. Horské oblasti se potýkají s potížemi, ale je tam i velký potenciál. Mají velké přírodní bohatství, které může podpořit udržitelný rozvoj. Specifika těchto regionů také mohou na pomoci dosáhnout některých konkrétních cílů Evropské unie. Takže naším hlavním cílem je chránit životní prostředí v těchto regionech a také jejich přírodní bohatství. V těchto oblastech také můžeme dobře využívat eh, alternativní zdroje energie, tak pomůžeme také chránit životní prostředí a využijeme eh, další možnosti pro hospodářský růst. Eh, také bychom měli využívat celkový hospodářský potenciál těchto regionů tak, abychom dosáhli právě našeho hlavního cíle, kterým je soudržnost. Tato zpráva má nastartovat novou debatu o Eh, politice soudržnosti v těchto oblastech. Možná bychom neměli hned eh, začínat s navrhováním nějaké eh, strategie. Hned na začátku měli bychom se třeba inspirovat jinými strategiemi. Tady opravdu jde zatím o takový první krok. Eh, také nás čeká přeskum Evropské strategie 2020 a toho bychom určitě měli využít. Eh, bude se vyjednávat o novém eh, víceletém finančním rámci. Evropa zatím plně nenaplňuje priority nastavené v této strategii 2020, takže bychom se měli snažit v budoucnosti být flexibilní. Existuje celá řada pro- programů a strategií, které už se mají za účel zaměřit na horské oblasti. Existují třeba programy jako LIFE nebo Evropa 2020, které jsou velmi důležité pro horské oblasti. Platí to také pro všechny další programy a iniciativy eh, týkající se politiky soudržnosti. Nyní bych eh, řekla pár takových eh, prvních nápadů, na myšlenek z mé zprávy. E, proběhne, zpráv, proběhne zasedání se stínovými zpravodaji už i brzy, o tom budu informovat. Já se také scházím se zástupci řady organizací, nevládních organizací, e, zástupců regionů, e, hovořím se, se zástupci nejrůznějších zainteresovaných stran z horských oblastí. A tyto diskuse stanovují rámec pro mé původní cíle. Zejména co se týče úvodu, mně jde tedy o takový komplexní úvod, kde zhrnu nástroje, programy a mm, právní nástroje, které máme k dispozici pro horské oblasti. To by tedy mělo být výchozím bodem pro další rozvoj horských oblastí, co se týče životního prostředí, zelené energie, pracovních příležitostí a prevence, demografického kolapsu v těchto oblastech. Já se tedy budu věnovat všem těchto oblastem, ale samozřejmě budu respektovat eh, pravomoci jiných výborů, které se věnují těmto eh, konkrétním oblastem. Mně tedy jde o to, abych doplnila práci eh, jiných parlamentních výborů, tak abychom společně našli nejlepší řešení pro tyto regiony, které čelí zcela konkrétním problémům. Mohli bychom potom stanovit program, který by vedl k jasné agendě a možná v budoucnu i ke komplexní evropské strategii pro tyto regiony. Některé tyto regiony nespadají do rámce přeshraničních či pohraničních regionů, protože jsou to eh, horské oblasti, které jsou ve vnitrozemí eh, členských zemích. Takže opravdu i na tyhle nesmíme zapomínat. Děkuji a já nyní dám slovo stínovým zpravodajům. Máte tři, maximálně čtyři minuty. Pan Bogovič, prosím. Hvala za opozorilo in dobro jutro vsem skupaj tudi z moje Děkuji. Dobré dopoledne všem kolegům. Tato zpráva je velmi důležitá. Věnuje se horským oblastem, kde životní podmínky a podnikání jsou velmi náročné. Mě tedy eh, těší, že mohu sehrát roli stínového zpravodaje za svou politickou skupinu. Tohle to jsou eh, znevýhodněné oblasti, kde je těžké podnikat v eh, stejným způsobem jako v jiných oblastech. V rámci politiky soudržnosti existuje eh, řada možností podpořit tyto oblasti a využívání těchto možností se liší v jednotlivých členských zemích. I jejich možnosti se liší v jednotlivých členských zemích, takže ehm, eh, v první řadě musíme poskytnout zásadní infrastrukturu, telekomunikační infrastrukturu a další. Jak už bylo řečeno, tyto oblasti ale nabízí i nové příležitosti. Zejména co se týče nových zdrojů energie, jako je biomasa a další. Tady opravdu vidíme velký potenciál pro vytváření nových pracovních příležitostí v horských oblastech. Výroba energie by mohla být organizována tak, aby se v těchto oblastech vyráběla energie i pro městské oblasti. Jde tady tedy také o vytváření příležitostí pro práci na dálku. Jsou samozřejmě i další věci, které musíme mít na paměti ku příkladu Bílá kniha. Je potřeba hovořit o těchto regionech také v rámci makroregionu. Děkuji všem za pozornost. Děkuji. Další stínový zpravodaj je pan Jakovčič, prosím. Pěcinice. Děkuji. já bych rád vyjádřil i své potěšení eh, nad tím, že mohu eh, spolupůsobit na vypracovávání této zprávy. Připomínám také eh, strategii pro alpské regiony, kterou předkládá paní Breso jiné strategie v rámci eh, tedy mm, iniciativ pro horské regiony si určitě zaslouží naši pozornost. Eh, je to proto, že tyto oblasti spojují různé části Evropy. Stejně tak to dělá i moře, ale Alpy nebo jiné horské oblasti také řekněme, oddělují eh, údolí, ale zase spojují lidi, kteří v těchto oblastech žijí. Proto potřebujeme mít komplexní přístup, bez toho určitě selžeme. Já mám zkušenosti 12 let, kdy jsem byl guvernérem chorvatského regionu Istria. A tam jsem udělal hodně pro venkovské oblasti i pro kopcovité oblasti této, eh, tohoto regionu. Zaměřili jsme se zejména na otázky zemědělství, ale také kultury, biodiverzity a museli jsme samozřejmě investovat i do infrastruktury, protože bez toho to není možné. A podařilo se, se nám e, změnit e, tuto de, depopularizovanou oblast v, ve velmi populární e, část země. Přicházejí tam lidé z nejrůznějších částí Evropy. Pokud máme systematickou a e, inteligentní politiku, můžeme věci úplně obrátit. Takže z těchto vylidněných oblastí můžeme udělat eh, oblasti, které jsou atraktivní. Řada lidí má rádo hory a na závěr tedy chci říci, že si opravdu myslím, že jsou jistě dobrá, chytrá řešení, která už existují. Nemusíme vynalézat um, znovu kolo. A myslím si, že vaše zpráva by opravdu mohla být úspěšná. Děkuji. Pan Poreba z EKR tady není, takže dalším zpravodajem je paní Vana. Děkuji, paní předsedkyně, paní zpravodajko, velmi vám děkuji za vaše komentáři. Já považuji zprávu o horských oblastech za velmi důležitou, protože, jak již bylo řečeno, máme tu hodně co dohánět. Existují sice některé dobré projekty, o, které, o kterých jste hovořila, například eh, pokud jde o Interreg, ale ESPON to je výzkumná síť, eh, my jsme ji na minulé zasedání pozvali, ty se soustředí na městské oblasti, ale bohužel nedělají nic pro horské oblasti. To znamená, že tady máme skutečně velké rezervy. Jsem ráda, že se soustředíte i na ochranu životního prostředí. E, právě s ohledem na konferenci stran 21 v Paříži je velmi důležité se e, na toto téma podívat, protože právě horské regiony jsou důsledky e, klimatických změn ve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 Thank you. Thank you very much. Uh, so we ended the list of the shadow rapporteurs. Uh, some of them are not presented today here. And now I'll give the floor to Ms. Bresso. She wanted to take the floor to participate. Grazie Presidente. Eh, Anch'io voglio ringraziare la, la relatrice che eh, ci ha presentato un, un primo schema molto, eh, molto completo della, della sua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

Eh, volio bih znati koje su to zemlje ako je moguće eh, i naravno mislim da je vrlo važno da vi budete angažirani i oko tog dijela eh, a u tom kontekstu zanima me i ono što se može učiniti u smislu pretpristupnih fondova za zemlje kandidatkinje kao što je to srbija ili fyrom koja je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 Eh, pogotovo s desnice ali i s ljevice onako što se kaže na krajnjim eh, dijelovima parlamenta o velikim postocima eh, grešaka kod korištenja fondova a ustvari čini se da je kompliciranost ili kompleksnost procedure jedan od ozbiljnih razloga u svemu tome. i treća stvar je pitanje mm, sinergije kohezijske politike zajedno s onim što očekujemo da bi junckerov fond mogao napraviti kada krene s pravim poslom i naravno i sinergija s europskom investicijskom bankom. volio bih malo da mi oko toga isto tako komentirate kako vi gledate upravo na tu mogućnost sinergije kohezijskih sredstava s drugim financijskim institucijama koje su eh, da tako kažem dio našega eh, zajedničkog rada.